Pan Sorin Mojsa opustil frakci SD eh, ode dne 22. listopadu a vstoupil do EPP dne 29. listopadu. Další oznámení.